Though, dear colleagues, uh, if you agree, we can continue directly. Ale kolegové, tak eh, budeme rovnou pokračovat s naším zasedáním a výboru EKON. A, a přijměme nejdříve pořad jednání. Děkuji vám. Nemám žádný sdělení. Takže teď, jestli je tady zpravodaj, se podívám. Huš. Where is Mr. Morel? No, we don't have. So I've been to... It's Mr. Mato. Mr. Mato. Ah, yeah, Mr. Mato, yeah. No. Ano, pan Mato. Omlouvám se, pan Mato je tu. Takže se do toho můžeme pustit. Eh, je to o minutu dřív, jestli to není takový problém. Eh, a máme to hodně na tu pouhou hodinu, takže eh, společný systém v DPH. Pokud jde o dočasné používání všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání zboží a poskytnutí služeb nad určitou pravou hodnotu, Zpravodajem je pan Gabriel Mato. Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo creación de, de... Dobrý večer. Co se týče společného vnitřního trhu a spojeného prostoru i v oblasti daňové, tak to si myslím, že je něco, co si všichni umíme představit. Proto potřebujeme také konečný eh, systém DPH, který musí fungovat v rámci EU a který také nahradí dosavadní systém, který v podstatě byl také vnímán od začátku jako dočasný. A stejně jak jsme se dohodli v parlamentu a komisi, tak tento konečný systém musí vlastně vycházet z toho principu země určení. Zatímco současný systém stojí na pravidle osvobození dodávek zboží od daně v členském státě odesláním. Nicméně, i v souvislosti s tou eh, přípravou a aplikací takovéhoto uh, dokumentu všichni víme, že to ještě může trvat pěkně dlouho a proto Evropská komise doporučila, aby se také paralelně pracovalo na další iniciativě, která má bojovat proti podvodům z DPH a který má v podstatě nějakým způsobem se popas, popasovat tedy s těmi eh, úniky v oblasti DPH, protože v tuto chvíli hovoříme o 160 miliardách euro. A víme, že přeshraniční podvod z toho tvoří asi 50 miliard euro. Takže to jsou ty peníze, které, o které přicházíme na daních eh, každým eh, rokem. Co se týče pohybu zboží, při zahraničním eh, pohybu zdraží, tak máme za A dodávání vlastně služeb a zboží bez DPH a s DPH. To znamená, že ten návrh, který v tuto chvíli analyzujeme, nastavuje vlastně tu možnost autorizovat některé členské státy k tomu, aby dočasně aplikovali obecný mechanismus, mechanismus pasivního subjektu. To znamená, že tady v podstatě DPH už nebude platit ten, který kupuje, ale ten, který poskutuje. To by v podstatě byl dočasný mechanismus, který by vlastně byl použit až po té, od té hranice 17 eh, 600 eh, euro. To znamená, my zastáváme velmi podobnou linii jako Evropská rada, zatímco ale tady také nastavujeme také jasné, řadu pojistek, které považujeme za nezbytné. To znamená, chceme, aby tato opatření byla používána členskými státy, které vykazují pětiprocentní deficit nebo o 5 vyšší deficit ve výběru daní, než je evropský průměr. A vlastně Komise musí tento systém pro jednotlivé členské státy schválit a musíme si být všichni vědomi toho, že jde o systém, který je dočasný a který skončí a jehož aplikace skončí maximálně nejpozději v roce 2022. My si myslíme, že v té, takovýmto způsobem by to tedy mohlo jako pilotní projekt fungovat. V každém případě ale říkáme, že je třeba tady zaručit dvě věci, které jsou zcela zásadní. Podvody DPH nemohou se pouze přemístit z jednoho státu do druhého. Tady je třeba dávat velký pozor. A za druhé, je to mechanismus, který nemůže paralizovat společné snahy, které musíme i nadále všichni vyvíjet se snahou dojít k nějakému konečnému systému výběru DPH. Takže to jsou ty základní principy, eh, na kterých se musíme shodnout. Vím o tom, že některé Eh, politické skupiny nejsou úplně nakloněny takovému to návrhu, ale jsem si jistý, že v rámci vyjednávání budeme schopni společně se stínovými zpravodaji najít nějaké společné řešení, tak, abychom celý ten proces co nejvíce urychlili. A to je všechno, co jsem na začátek chtěl říct. Děkuji. Děkuji. Je tady někdo za SAD, za pana Morelse, Morela Pervanš Berez, dvě minuty, prosím. Děkuji. Si asi všichni pamatujete, že toto bylo zablokováno eh, jedním členským státem v radě na základě jednomyslnosti, protože, jednomyslnosti, že, protože nebyl definitivní režim mm, DPH a všichni hledali cesty, jak se dostat z těch eh, problémů mechanismus to likvidace byl prezentován jako zajímavý systém, což my si nemyslíme jako socialisté a demokraté. My si myslíme, že způsob, jak ehm, bojovat proti podvodům z DPH, je mít eh, jasný definitivní režim. A hm, toto téma bylo vlastně takovým rukojmím by byla došla eh, eh, dohoda vlastně, která by byla nakonec ve prospěch jednoho členského státu. Myslím, že zpravodaj se inspiroval ehm, dohodou, která byla uzavřena v radě. Já nevidím, proč bychom se měli jako parlament eh, podrobovat tomuto braní rukajmými, které se odehrává v radě. Myslím, že budeme mít možnost podpořit mm, tento systém to likvidace, což není cesta do budoucna. Myslím, že každopádně ta dohoda v radě je jenom dočasná, ale nemohu definitivně říci, jaký co zpravodaj navrhne naší, nebo jaká, e, jaká, jaký bude jasné stanovisko naší frakce. Bernd Kluke za EKR. Děkuji, pane předsedo. Já vítám krok, který přijala komise. Považuji za správné, že členské státy, mm, které mohou, mohou skutečně Eh, využít této možnosti. Je to důležitý, nadějný nástroj v boje proti um, um, podvodům s DPH, které mají velkou, um, velký význam. Je třeba v tom něco dělat. Já vidím ten návrh komise kriticky. Ten takzvaný reverse charge mechanismus, tedy Eh, platnit jenom, když ty podvody nebo ta díra v DPH má určitou výši, kterou, mm, která bude považována tedy za znepokojivou. Já si myslím, že je v pravomoci každého členského státu si rozhodnout, zda je podvod z DPH tak velký, že je nutné aplikovat ten systém eh, toho reverse charge, tedy toho obráceného břemene pak by měl tedy členský stát mít možnost toto udělat. E, otázka je, do jaké míry mohou vzniknout nekompatibility z jiných států, které používají standardní postup DPH. Pak ale, když e, problémy nastanou, pak prostě e, to zakážeme nebo to povolení odebereme. Ne, kom to je špatně, komise to nemá, nemůže zakazovat nebo rušit. Komise musí dávat návrhy, jak ty problémy řešit. Jsou tady jiné možnosti, než jenom eh, ta eh, takzvaná reverse charge. Já bych si přál více času eh, než do konce roku 2022, protože to bude znamenat značné náklady nejenom pro státy, ale i pro podniky, které musí odvádět DPH. Proto jsem proto, abychom tu lhůtu prodloužili dál než je rok 2020 a tady ehm, mm, chci poděkovat tedy eh, zpravodaji, to jsem zapomněl zmínit na začátku. Děkuji pán Petr Ježek za ALDE. Děkuji, pane předsedo. Já chci vyjádřit podporu navrhované směrnici, která by pomohla členským zemím řešit eh, problémy eh, s podvody z DPH, vlastně eh, nahradit odpovědnost přesunem povinnosti z prodávajícího na kupujícího. Nebudu zase zacházet do detailů, protože nám tíká čas, jenom se omezím na to, že řeknu, že vzhledem k probíhajícím jednáním o novém definitivním režimu DPH má smysl omezit aplikaci generalizovaného mechanismu eh, reverse charge. Slyšel jsem, co řekl pan Luka, že by to mělo být delší časová lhůta. Já nevím, ale myslím, že rada navrhla to omezit ten mechanismus na rok 2022. To je věc, kterou budeme muset určit mm, v stanovisku parlamentu, to jsme dohodli tedy v návrhu zprávy, že komise přijme konečné rozhodnutí, zda členský stát může aplikovat ten mechanismus. Rada dlouho tedy se snažila řešit toto téma a dosáhla jiné dohody. Mm. Eh, rada přijme konečné rozhodnutí na, na základě návrhu komise. Já bych podpořil tento mm, přístup. Já věřím, že stanovisko rady obsahuje dostatečné záruky, co se týče transparentnosti a reportingu zajištění toho, že je aplikace mechanismu reverse charge neohroží integritu jednotného trhu a proto parlament podle mého názoru by se měl vyjádřit pozitivně. Těším se na další diskuse a podpořím, aby výbor pracoval rychle, aby eh, bylo, bylo stanovisko do prosince. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. My sdílíme obavy ohledně eh, ztráty výnosu eh, z eh, podvodů z DPH. A také chápeme potřebu eh, implementovat krátkodobá řešení na boj s tímto eh, podvodem, dokud nebude eh, hotový definitivní režim na DPH. Proto podporujeme tento rychlý mechanismus, který umožňuje dočasné používání všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti ale jsme proti obecnému, tedy všeobecnému přenesení daňové povinnosti. A to z několika důvodů. Za prvé to obrací ten eh, eh, mechanismus eh, s jeho sebedohledový mechanismus. A mm, pokud se to bude účtovat jenom spotřebiteli, tak ta daňová povinnost bude až na úrovni malou obchodu. A takovýto <clears throat> systém už vlastně nebude mít ten sebedohled sobě zabudovaný, a, a, který zajišťuje, že poměrně malý počet osob Eh, dělá eh, valnou většinu plateb. A je na nejvíc pravděpodobné, že místo, eh, aby se, abychom se vyhnuli podvodům vůbec, tak se akorát přenesou ty podvody někam jinam do oblastí mezi ženskými státy, které ji uplatňují a neuplatňují. Eh, tak zatímco eh, tedy eh, dočasný reverse charge může být užitečný, ale opač všeobecný nikoli a naopak akorát odsouvá problém. Podporujeme komisi, když říká, že nejlepší bude danit totež tedy mezi unijní dodávky jako vnitrostátní dodávky. Také jsme proti tomuto návrhu z politických důvodů, protože eh, eh, vlastně eh, také odkládá ten konečný cíl dosáhnout harmonizovaného režimu DPH na jednotném trhu. A závěrem souhlasím s tím, co říkala Pervanč, že bychom zde neměli být rukomými v rozhodování na radě z politických důvodů. My jsme znovu měli, tedy vidíme znovu, že se požadavek na jednomyslnost používá k eh, nepřijatelným způsobem. Ze všech to, těchto důvodů eh, podám eh, návrh na odmítnutí tohoto návrhu, ale jsem si jistá. Měla se dvě minuty. Každopádně budeme se v dobré vůli účastnit debaty. Co jsem chtěla říct. Děkuji vám. Zaguje Mariza Matias, ne? NF, Barbara Kapl. Děkuji, pane předsedo. My jsme rádi za tento návrh, eh, který eh, předložila eh, komise i rada. Myslím, že je třeba i jednat, když se podíváme na rozsah podvodu z DPH, proto to výslovně podporujeme. A zdá se, že za určitých kritérií by se mohl používat tedy reverse charge, což je velice užitečné pro země, pro země, kde to představuje 25 celkového obratu. Ty podvody karuselové, zejména ehm, u malé eh, a střední podniky, to jsou velké administrativní náklady, takže je smysluplné to obrátit. Jestli eh, eh, to omezit do 30. června 2022, o tom bychom se ještě měli pobavit. Obecně za to očekávám, nebo očekávám od tohoto ustanovení ehm, vyšší výnosy pro dotčené členské státy a to je pozitivní a proto se tady těším na dobrou spolupráci. Thank you very... Děkuji vám. Nejsou-li žádné další uh, žádosti o slovo, dám slovo rovnou panu zpravodaji, pane Mato. Děkuji, děkuji všem, kteří se účastnili debaty. Myslím si, že tady na spoustě věcí se shodneme. Myslím si, že nám všem jde o konečný systém, protože samozřejmě eh, trošičku se lišíme v souvislosti s tím, jakým způsobem tedy jaké dopady bude mít tento dočasný systém na ten konečný eh, systém. Takže tady neúplně souhlasím s kolegyní Pereš. A proč? Protože mm, já si myslím, že ve chvíli, kdy my teď v tuto chvíli, jak se v podstatě nebudeme souhlasit s tím, co říká rada, tak aniž bychom se stali rukojmími, musíme udělat všechno pro to, abychom se byli schopni popasovat s tou situací tak, jak je. A proč? Protože my tady nastavujeme časový limit. Zaznělo zde, že by tady neměl být žádný dočasný limit. Myslím si, že to byl luk. Já si myslím, že časový limit tady, tady prostě potřebujeme protože pokud bychom to příliš otevřeli, nechali i ten časový limit příliš velký, tak bychom vlastně ztratili v podstatě tu kapacitu nebo tu možnost v podstatě dojít tady k nějakému konečnému systému. Ale také určité prevent, ta určitá preventivní opatření, o kterých jsme zde hovořili. Tak některá z nich by vlastně v podstatě mohla být vyřešena těmi pojistkami, E, o kterých jsem hovořil a které budou součástí toho návrhu. Takže já si myslím, že celkově hovoříme v podstatě o řešení, které možná není úplně ideální, ale já si myslím, že v tuto chvíli to, co máme na stole, je rozhodně dobrý mechanismus a v podstatě e, ta obava z toho, že by se v podstatě jenom e, přemístily ty podvody z jednoho státu do druhého, tak to je něco, čeho, čemu bychom právě zamezili prostřednictvím těch pojistek. Takže rozhodně, rozhodně se tomu budeme věnovat a budeme dělat všechno pro to, aby ten návrh byl tedy do konce roku na stole a já v tuto chvíli pouze mohu říci, že jsem samozřejmě k dispozici vám všem a chci samozřejmě vyslechnout i ty, kteří nepodporují tento systém jako takový. Děkuji vám. Lhuty pro pozměňovací návrhy jsou 8. listopadu v 5 hodin odpoledne. Projednání pozměňovacích návrhů 26. a 27. listopadu a hlasovat eh, na ekonu se bude následně. Teď musíme eh, přejít eh, k dalšímu bodu, ale pan Lones právě přichází, eh, nebo je na cestě, protože právě hovořil na plenární zasedání. Takže doufám, že tady bude brzy. A dáme si tedy eh, velice stručnou pauzu. You want to, someone of you want to replace Mr. Lunds? Mr. Luke. Chcete někde, pane Luke, chce mluvit, chcete mluvit místo pana Lonese? But the point supposed to start 8.20, so... Ale měli jsme začít v 8.20. Takže on tady bude za vteřinku. Is very well. Great. Um, so now it's point number six. Uh, a můžeme se pustit tedy do bodu 6. Pravidla usnadňující uh, používání finančních a dalších informací k prevenci odhalování, vyšetřování či stíhání určitých trestných činů. Spravodajem je Sandr Lones. Projedneme eh, návrh jeho zprávy. Tady hlavním výborem je eh, Libe. Ne, pane jestli máte slovo na čtyři minuty. Děkuji vám, pane předsedo, omlouvám se. Eh, eh, já jsem přišel vlastně včas, protože jsem mluvil na plenárce. Mm, ani nevyužiju svoje čtyři minuty. Tady se jedná o včasný přístup k finančním informacím, což je velice důležité, když tedy v trestním řízení nebo v trestním stíhání. Jsou to články 7 až 10, to, jsou, eh, to je jádro celého toho návrhu a o těch budu hovořit. Týká se výměny eh, finančních eh, tedy informací mezi Europolem a finančními spravodajskými úřady a tedy spravodajskými jednotkami a otázkou je, jestli bychom zde měli mít povinnou výměnu informací mezi těmito subjekty a jestli předpokládáme nějaké výjimky. Nebo bychom měli udělat opak a, a Eh, říci jenom, že mm, je na nich, aby si rozhodli, jaké informace se budou vyměňovat. Já si osobně myslím, že bychom měli eh, mm, přijmout tento druhý eh, přístup, ale samozřejmě rád si vyslechnu názory stínových zpravodajů k této otázkám. Stojím se k tomu velice nepředpojatě budu hovořit také o článcích 7, 9 a 10. Článek 7, a to je žádost o, inform, informací příslušnými, o informace příslušnými orgány. V tomto článku a v návrhu obecně komise eh, udělala maximalistický přístup k výměně informací, aniž by eh, řádně zohlednila mm, eh, tu nezbytnou provozní nezávislost FIU, kde jsou ty finančně analytické útvary. tento, tato provodní závislost nebyla zdůrazněna už v té předchozí směrnici ani v jiné legislativě a proto um, bychom mohli části jejich přijmout a zde to podtrhnout, zejména tam, kde se jedná o výměnu finančních informací, o, které, by mohly, které by mohly ohrozit e, probíhající e, vyšetřování. Potom je tady článek 9, Eh, výměn eh, na informací mezi členskými státy a těmi finančně analytickými útvary. Tady bych zdůraznil, že si obecně myslím, že třeba podpořit původní návrh komise na eh, posílení této informační výměny mezi FIU tím, že se použije ta síť FIU a ale je třeba sem ještě něco dodat k eh, tomu, jak a za jakých podmínek eh, ty přijímající orgány by měly použít tyto informace, neboť musíme eh, použít, tedy posílit tu důvěru a, a mezi těmito orgány. Zejména když je budete nutit vyměňovat informace, tak musí vědět, co se s nimi bude dít, za jakým účelem se budou ty informace používat. A proto bych k tomu dal ještě několik pozměňovacích návrhů v souvislosti s směrnicí proti praní špinavých peněz. Potom článek 10, to je výměna informací eh, mezi FU a Europolem. Tady to také můžu říct velice stručně. Tento článek jsme neupravili, protože podporujeme eh, silnější spolupráci mezi FU a Europolem. Eh, naše země Belgie například ta velice dobře spolupracuje s Europolem. Aspoň tak jsem to od nich slyšel. Ale eh, tyhle, eh, v těchto věcech všech je ta debata a mm, ta spolupráce eh, nedobrovolná, ale povinná. A já se velice tedy těším na připomínky všech stínových zpravodajů. A teď jsem využil všechny své čtyři minuty stejně. Děkuji vám. Tak, za EPP je tady Markus Ferber. Děkuji vám. Já budu hovořit eh, místo Toma van de Kendeláreho, eh, který eh, mm, děkuje panu Nesovi za skvělou zprávu. Jako poslanci Evropského parlamentu jsme mnohokrát trvali na včasné a snadné vyměně informací mezi příslušnými orgány a na slyšeních pana Tak taxe jsme zdůrazňovali dostatek spolupráce mezi těmi finančně analytickými orgány a Eh, příslušnými orgány a, nimi a euro, eh, Europolem. Eh, na pana se to velice dobře ukázalo. Výměna informací je velice důležitá při boji s nadnárodním zločinem, včetně terorismu a, praní špinavých peněz. Může to znamenat promeškané příležitosti na vyšetření závažné trestné činnosti, na zastavení teroristické činnosti a a no také praní špinavých peněz nebo výnosů z trestné činnosti. A proto je třeba zajistit tedy eh, přístup k eh, finančním údajům. Tom se tedy eh, váží tomu, toho návrhu komise a o přístupech, o přístupu k těm tedy finančním údajům. Zároveň e, si vědom odlišných e, forem těch finančně analytických orgánů v e, jednotlivých členských státech a potřeby zachovat jejich nezávislost a autonomii. Je si vědom roz, rovnováhy, kterou je třeba zachovat mezi odpovědností jednotlivých orgánů aby bylo možné zajistit řádné stíhna, stíhání této trestné činnosti. Proto eh, podá pozměňovací návrhy, které eh, povedou eh, k možnosti zohlednit, jestli sdílení těchto informací nebo analýz by nemohlo mít také negativní dopad na probíhající vyšetřování. A nebo jestli by zveřejňování informací nebylo v nepoměru k legitimním mm, zájmům eh, těch eh, právnických nebo fyzických osob, eh, a nebo jestli by náhodou nebylo mimo souvislost s tou vyšetřovanou záležitostí. Dále zdůrazňuje potřebu ochránit citlivé údaje při této výměně informací a proto se bude zabývat tímto i svých pozměňovacích návrzích. Děkuji vám. Děkuji vám. A teď za S a D hádejte. Koordinátoři to mají těžké. A předseda taky. Guys, as he's unable to attend this meeting due to logistic. Kolega se omlouvá, proč nemůže zde být z logistických důvodů. Myslím si, že to nebude pouze copy-paste toho předcházejícího projevu. SAD vítá návrh komise pro zlepšení vlastně pří, k přístupu k finančním informacím ve chvíli, kdy se jedná o vyšetřování vážných zločinů. Současný legislativní rámec pro výměnu těchto informací není adekvátní pro to, abychom byli schopni bojovat s vážnými přeshraničními zločiny, jako je například španí praní špinavých peněz. Takže toto je závěr také výboru pana. To už řekl i můj předřečník. A proto jsme velmi rádi, že komise v tuto chvíli vlastně na to reaguje legislativní aktivitou. Vítáme také to, co navrhuje zpravodaj Ekonu, to znamená, že nově redakčně upravuje, jak by vlastně tato spolupráce mezi finanční spravodajskou službou a dalšími FIU a příslušnými úřady měla fungovat. To znamená, jak eh, na základě čeho by měla fungovat. Máme tedy tady ty kompetence a pravomoci FIUs a máme tady také samozřejmě eh, propojenost legislativních rámců mezi jednotlivými členskými státy, která má být také podpořena tímto návrhem komise. Nicméně my máme trošičku obavy, že zpravodaj tady trošičku zúžil rozsah působnosti směrnice prostřednictvím specifických ustanovení a limitů, což je v podstatě přístup, který jsme viděli také i ve výboru pana a který bychom dosti neradě viděli v tomto konkrétním návrhu. To znamená, že Skupina sociálních demokratů předloží řadu pozměňovacích návrhů s cílem jaksi podpory a posílení spolupráce mezi FIUs a dalších příslušných úřadů. A také to budou návrhy, které vlastně navrhnou, jakým způsobem tuto spolupráci podpořit. A to je vlastně eh, návrh po kolegy Kofoda, který se samozřejmě těší také na další spolupráci s panem zpravodajem a dalšími spoluspravodaji z různých politických skupin. Děkuji mnohokrát. A teď tady nevidím nikoho za Alde. Eva Julie za Zelené. Děkuji. Děkuji. Já bych ráda poděkovala panu zpravodaji za, toto, za tuto velmi dobrou zprávu či stanovisko. A myslím si, že je to velmi důležité ve chvíli, kdy chceme bojovat s vážnými zločiny, terorismem a praním špinavých peněz a také s organizovaným eh, finančním eh, zločinem, jak ho známe z dnešní doby. Já souhlasím tedy s tím, co tady pan zpravodaj navrhuje v souvislosti s výjimkami ve chvíli, kdy hovoříme o výměně informací mezi policejními složkami a FIUs. Tady si myslím, že to je přesně to ustanovení týkající se eh, výměny názorů, které nicméně také chápu ty obavy, z toho, že by vlastně toto ustanovení mohlo mít negativní dopady na vyšetřování. To znamená, že FIUs nemůžou být příliš eh, restriktivně kontrolovány. Mohlo by to totiž vést přesně k opaku toho, co chceme. To znamená, že by to mohlo narušit vyšetřování těchto závažných zločinů. Eh, samozřejmě je třeba udělat všechno pro to, abychom se vyhýbali tomu, že ty výjimky budou zneužívány. To znamená, že ve chvíli, pokud by tedy nebylo, um, nebyl umožněn přístup k informacím, tak to musí být zcela jasně odůvodněno. Myslím si, že tady potřebujeme ještě další odstavec, který bude hovořit o tom, jak příslušné orgány musí poskytovat zpětnou vazbu FIUs v souvislosti s eh, poskytovanými informacemi a v souvislosti s výsledky vyšetřování. A <clears throat> A to si myslím, že to rozhodně posílí právě tu spolupráci mezi příslušnými kompetentními orgány a finančními vyšetřujícími orgány. Myslím si, že tady v návrhu něco chybí. Je to v podstatě apel na vytvoření eh, evropského FIU. To si myslím, že by bylo velmi vhodné, aby tento návrh byl využit také jako apel k vytvoření evropského FIU. Myslím si, že by to uh, zlepšilo i koordinaci a eh, zrychlilo výměnu mezi eh, zúčastněnými FIU. Takže já se samozřejmě těším i na další spolupráci s panem Spravodajem a dalšími stínovými zpravodaji a jsem si jistá, že naše snahy budou korunovány úspěchem. Děkuji. Nevidím tady nikoho z GUE. Někdo v rámci CatchDI? Takže pan zpravodaj, prosím. Děkuji velmi stručně. Já se samozřejmě těším na další výměnu názoru i v souvislosti s EPP, SAD a zelenými. Já jsem slyšel, že byste se také nechali inspirovat právě e, směrnicí o praní špinavých peněz, takže i nás velmi zajímá pokračování této debaty. A co se týče kolegy Beres, tak e, my samozřejmě nechceme oslabit eh, výměnu informací nebo debatu o výměně informací, takže rozhodně se musíme podívat na to, jakým způsobem se můžeme naše názory vzájemně posílit. A v souvislosti s tím, co říkali zelení, tak eh, já samozřejmě vítám ten návrh vytvoření jaksi nového Evropského úřadu. Nicméně si myslím, že je třeba vykonat ještě určité kroky předtím, než otevřeme tuto debatu o Evropském FIU. Ale uvidíme, uvidíme, jak daleko se dostaneme v rámci vyjednávání stínových zpravodajů. Děkuji. Ehm, takže ehm, hůta je 6. 11. 11.20 a pozměňovací návrhy 17.00. Eh, nyní přejdeme k poslednímu bodu, a to je vytvoření programu pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků, včetně malých a středních podniků a evropskou statistiku. Spravodajem je zase Sandr Lunds, takže Sandr, máte slovo. Děkuji. My tady projednáváme program pro jednotný trh. To je návrh, který spojuje aktivity v minulosti financované pěti jinými programy v několika rozpočtových liní komise. Jsou to nové iniciativy na zlepšení fungování vnitřního trhu. To je tedy ten rozsah. Eh, věřím, že to má smysl zjednodušit tyto záležitosti a využívat synergii mezi nimi. Proto vítám návrh komise. Výbor Ekon Eh, je, má exkluzivní kompetenci pro tři oblasti, statistiku, konkurence a finanční služby. Eh, konkrétně finanční gramotnost. To chci zdůraznit jenom několik prvků mého návrhu. Eh, co se týče statistik, tak chci zdůraznit, že Eurostat by se neměl stát obětí e, fůze jednotlivých programů. Já e, tady vysvětluji vysvětlení Evropského statistického programu, abych zdůraznil některé relevantní odstavce. Také navrhuji posílení eh, parlamentní kontroly, eh, aby mm, produkci také regionální statistik, posílení role Eurostatu. Dále, když se podíváte na konkurenceschopnost, tak jsou tam nové výzvy v digitální oblasti. Tady navrhuji posílení kontrolu parlamenty, co se týče výdajů v rámci programu jednotného trhu. Za třetí finanční služby. Připomínám, že financování neziskových združení, které pracují finanční gramotnost, by měly být otevřené novým e, žadatelům, pokud se objeví a v poslední řadě chci zmínit um, ve svém návrhu, že jsem ještě neměnil přílohu. Mm, tam jsou tedy nárokovatelné eh, kroky v rámci statistiky. I tady ale jsem otevřený, takže můžete eh, dávat návrhy. A já se budu těšit na vaše komentáře. Děkuji. Mm, děkuji. Eh, pane předsedo, děkuji za slovo. Já také chci poděkovat kolegům eh, za eh, to, že prezentovali tuto zprávu a mm, že zdůraznili hlavní prvky. Jednotný trh jeden ze základů Evropské unie. Může eh, přinášet přínos všem v EU a je proto jasné, že si všichni přejeme, aby vnitřní trh fungoval lépe a aby eh, pokrýval více oblastí. Stále ale narážíme na nové bariéry, které brání fungování vnitřního trhu. Proto vítám návrh komise a přeji si, aby tyto specifické finanční pobídky vedly k konkrétním výsledkům. Také bych si přála, aby tato iniciativa posílila naše malé a střední podniky. Já jsem mnohokrát řekla, že malé a střední podniky jsou páteří evropské ekonomiky. Eh, v oblasti statistik věřím, budou určité výsledky, protože data je možné sbírat, ale pokud nejsou adekvátně organizována, tak nejsou užitečné. Když mluvíme o pobídkách pro malé a střední podniky, tak je nutné zajistit, aby menší státy nebyly v horší situaci Větší státy mají větší zdroje finanční i lidské. A z těchto důvodů větší státy jsou více schopné používat peníze z evropských programů. Menší země jsou v horší situaci a nemohou využívat všechny programy, které jsou k dispozici. Co se týče konkurence, tak věřím, že je velice důležité aby pravidla konkurenceschopnosti byly striktně respektovány. Nekalá konkurence je stále častější e, v některých členských zemích a často i s podporou příslušných vlád. Nakonec ale daňový poplatník nese náklady těchto neférových praktik a současně tyto um, Prakticky ničí důvěru v evropské instituce. To se děje i na digitálním trhu, který nyní eh, je na vzestupu. Pravidla nejsou ještě jasná a z toho to důvodu musíme být velice opatrní. Naše frakce připraví několik návrhů a já doufám a těším se na dobrou spolupráci. Děkuji vám. Děkuji. A za SND. Pervanš. Eh, že já tady mám tedy uh, příspěvek, který uh, mám přednes za kolegu, který se omlouvá, že nemohl přijít. Mm, stanovisko Sanders, uh, Lunce je umírněný, kompromisní přístup, za to mu chce poděkovat a pogratulovat. Chtěl by shrnout stručně svůj názor na tento dokument. Je důležité mít na paměti celkový cíl programů financování, které jsou pro nás relevantní. Měly by se řídit základními principy ochrany slabších článků řetězů, což jsou obvykle občané a často také mikro a malé podniky. Musíme se vždy ptát, jak můžeme podmínky nastavit lépe pro ně. To by mělo být i pro uživatele finančních služeb, kteří často, kteří často nesou náklady špatné podnikatelské praxe. A tady musíme posilovat spotřebitelé jejich právní ekonomické zájmy. Financování pro na jednotný trh by mělo vést k dosažení dohodnutých cílů udržitelného rozvoje. My jako parlament musíme mít jistotu, že veškerá evropská politika je v souladu s agendou 2030 pro udržitelný rozvoj. Například financování konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Důležité jsou malé a střední podniky, které m, mm, pracují v turismu, které musí být konkurenceschopné při udržitelném rozvoji. Komise, já, návrh komise říká, že financování by mělo být na suboptimální investice. To znamená zajistit poskytnutí pomoci chudším regionům, především periferním, říká pana Fetson. Všichni víme, že chudší regiony často zaostávají při využívání e, evropského financování. Dále, e, zlepšování evropských statistik je důležité pro sledování implementace dohodnutých cílů i pro budoucí politiky. Musíme mít jistotu, že zdroje jsou efektivně využívány a přispívají k rozvoji uživatelsky přívětivých dat. Je důležité pomoci řešit nové výzvy, které spadají eh, do, konko, eh, do mm, digitální ekonomiky. Je třeba vářet lepší pracovní místa ve všech regionech a zlepšovat dostupné mm, a kvalitu dostupných služeb a produktů. To je závěr tedy. Děkuji. A nyní za Alde Ramon Tremosa. Hm, vážení kolegové, je mi ctí, že mohu pogratulovat Sandrovi Lunesovi, který je naším přítelem. A my se těšíme na stabilizaci programu pro eh, malé střední podniky, statistiky. Sdílím názor mnoha z vás, když si myslím, že Hlavním úspěchem Evropské unie je vnitřní trh. Ostatní kontinenty imitují EU eh, e a z toho právě jednotný trh. Ázie, Latinská Amerika. Co my můžeme ukázat zbytku světa? Co Evropané dělají nejlépe? V posledním století je to jednotný trh, který vytvořil růst, pracovní místa, bohatství a také Mm, sociální stát, což je také věc, kterou můžeme exportovat do zbytku světa. Takže jakékoliv programy komise spouští, které mají prohloubit jednotný trh, tak to je priorita. A my budeme spolupracovat s ostatními frakcemi na zlepšování jednotného trhu a samozřejmě, když mluvíme o statistice, tak je velmi důležité pro politiky by byly k dispozici ty nejlepší informace. A harmonizovaná statistika na evropské úrovni je lepší pro politiky, poslance a komisy. Takže jsme pro zlepšování a mm, jmenování, eh, věnování tedy financí na těmto důležitým návrhům. Proto Považujeme za pozitivní, že komise se snaží e, zlepšovat tyto informační nástroje nejenom pro podniky, ale také pro jednotlivce. Takže budeme spolupracovat s ostatními frakcemi, abychom našli konsenzus na zlepšení této legislativy. Děkuji vám. Thank you. Uh... Děkuji vám. Zelené nevidím. GUE, CFDD. Děkuji, pane předsedo. Mně se to trochu zdá celé takové tak trochu nafouklé a bezobsažné. Eh, ono by bylo lepší, aby eh, stát nestrkal nos do podnikání a nezasahoval do něj. Eh, a, pokud chcete eh, udělat jednotný trh, tak nechte trh na tom, ať eh, se sám zreguluje. Eh, obyčejně mu to jde daleko lépe než státům, které obyčejně zborají jakýkoliv zásah do hospodářské činnosti, protože podnikání nerozumějí. Takže celé tohle je nerozumné a asi bychom měli nechat podniky podnikat. Ale my odcházíme z Evropské unie a budeme si to dělat sami a můžete si srovnat, až budeme vědět dělat spoustu peněz a vy tady všichni zkrachujete. Děkuji. Děkuji vám. Pan zpravodaj může zareagovat. Nemusí zareagovat úplně na všechny, ale ale mm, já myslím, že si z toho můžeme udělat debatu o Brexitu nebo o trvalé udržitelnosti, ale budu prostě eh, parafrázovat našeho eh, dlouhého přítele eh, Ramona, ať že eh, jednotný trh eh, udělíme co nejvíce na jeho posilení a těším se proto na vaše pozměňovací návrhy eh, jednotlivých frakcí. Děkuji vám. Já vám tež děkuji. A teď harmonogram lhůta pro podání pozměňovacích návrhů 5. listopadu v 5. 26. 27. projednání, eh, hlasování 10. prosince eh, na hlavním výboru 21. 22. úno, eh, tedy ledna. Děkuji vám mnohokrát za toto pozdní setkání. Naše příští zasedání proběhne v čtvrtek 25. října. To už je tento eh, čtvrtek od 8 eh, do 9.45. To je další eh, společné zasedání s Ekonem a potom další zasedání podle harmonogramu. Děkuji vám.